Paní, panově, dzień dobry. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás všechny na našem dalším setkání našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu. Dámy a pánové, ve svých materiálech máte k dispozici náš denní program našeho jednání, které se týkají nejenom dnešního dne, ale zároveň i našeho zítřejšího programu. A nebudou-li žádné připomínky, tak považuji teda tento náš navržený program jednání za schválený. Ráda bych připomněla ještě to, že tlumočení zde máme k dispozici z jazyku našich řádných členů, který, se, který jsou členové našeho podvýboru a zároveň připomínám, že na internetě rovněž máme vysílání našeho dnešního jednání. Jestli dovolíte velice stručně, bych vám rovněž řekla to, že minulý týden jsem navštívila Gruzii, byla jsem v Tbilisi, zúčastnila jsem se na konferenci, která se právě týkala bezpečnosti celé této části Jižního Kavkazu a setkala jsem se v průběhu své návštěvy rovněž i s vedoucím a odborníky EMM, to znamená, to je právě ta mise, která monitoruje ze strany Evropské unie Gruzii v Gruzii a poskytnu vám k této návštěvě písemnou zprávu. Sekretariát rozešle tuto zprávu všem kolegům a kolegyním. Měl se možnost navštívit i vězení. Tři z těch velice důležitých politických vězňů, bývalý premiér, bývalý minister obrany Gruzie a zároveň eh, starostu Tbilisi, to znamená hlavního města. Rovněž vám i k tomuto tématu, dámy a pánové, eh, co nejdříve připravím krátičkou zprávu k tomuto tématu. A nyní, již dámy a pánové, se dostáváme k našemu dnešnímu programu a je skutečně mým velikým potěšením k tomuto prvnímu bodu přivítat. Je to náš první bod, kybernetická bezpečnost a obrana, ochrana v této oblasti. Máme zde tři úžasné panelisty, naše hosty. Nejprve, jestli dovolíte, bych přivítala pana profesora Uda Helmbrechta. Je to výkonný ředitel agentury ENISA. Je to pro, která se zabývá, je to Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací. Toto bude náš první řečník. Poté zde máme pana Routa, který jistě vám není neznámý, je to ředitel divize, který je zodpovědný za bezpečnostní politiku v rámci SVČ. A dále je to promiňte, ano, pan Peter Rang, který je ředitelem z Royal Air Force Velké Británie, velitel, který v současné době je ředitelem v rámci naší agentury EDA. Jak už jsem se o tom zmínila, tématem je kybernetická bezpečnost, obrana v této oblasti. Samozřejmě všem nám velice toto téma leží na srdci, zajímají nás tyto prezentace, těšíme se na prezentace našich hostů v tomto ohledu, samozřejmě s ohledem na strategii v této oblasti, kybernetické strategie bezpečnosti naší politiky, politického rámce, který Rada přijala v listopadu roku 2014 pro tuto problematiku. A nyní bych požádal naše vážené hosty, aby nám prezentovali tato témata. Prosím, máte slovo. První host, pane profesor. Thank you, Ms. Děkuji, paní Fotika, <clears throat> paní předsedkyně. I já bych vás chtěl co nejsrdečněji přivítat. Doufám, že mě všichni slyšíte. Rád bych dnes provedl krátký úvod z pohledu kybernetické bezpečnosti, což je eh, hlavní těžiště práce naší agentury. Informační a komunikační technologie jsou páteří naší společnosti. To znamená, že v našem každodenním životě, pokud používáme tablety, chytré telefony, telekomunikační eh, technologie i v domácnosti, setkáváme se s nimi a jsou tedy eh, klíčové pro bezpečnost všech sektorů společnosti. Analýzy dokazují, že pokud dojde k narušení této infrastruktury, představuje to škody na evropské úrovni ve výši stovek miliard euro. Nejprve bych chtěl rozdělit různé sektory v obecném pohledu, pokud tedy hovoříme o kybernetické bezpečnosti. Pokud se tedy podíváme na jednotlivé oblasti, tak je tu kybernetická bezpečnost, tak jak ji zažíváme v každodenním životě, v běžném životě společnosti. To znamená počítače, servery, tablety, chytré telefony, eh, cloud computing, sociální sítě, nakupování přes internet, nakupování online a tak dále. Pokud se podíváte na období posledních 15 let, tak tyto technologie začaly pronikat do života naší společnosti. Další pojem eh, je eh, kybernetická kriminalita, kybernetická špionáž a kybernetické vedení války. A to znamená, že v současnosti tedy rozlišujeme tyto oblasti v e, souvislosti s e, kybernetickou bezpečností. Jde o to, že ve všech těch oblastech se používají stejné technologie. Pokud se podíváte, ohlédnete zpět na posledních 15 e, let, tak je to velký rozdíl. Dnes je jiná situace, dnes tedy má nějaká technologie, pokud je použita, je možno ji použít i v jiných sektorech. Uvedu jeden příklad. Eh, před několika eh, lety tedy došlo k útoku na zařízení zpracovávající plutonium. A stejný malware tedy je možno použít i v jiných oblastech. Při výrobě automobilů, v dalších infrastrukturách a tak dále. To znamená, že hlavním úkolem je to, že musíme lépe spolupracovat napříč různými oblastmi a to především na evropské úrovni. Nyní mi dovolte, abych uvedl několik příkladů, jak naše agentura chce přispět svým expertním vedením. Každý rok vydáváme eh, takzvanou situaci rizika, to znamená, že popisujeme různé technologie, které byly použity, různé druhy útoků a také aktéry těch útoků. Dovolte mi, abych uvedl příklad. Pokud dneska existuje nějaká webová stránka, tak ji důvěřujete. Pokud na té webové stránce najdete reklamu, tak na ní kliknete. Ale jak víte, že eh, ta reklama eh, na té stránce vás nedostane k nějakému Valmeru, kde tedy si stáhnete eh, nějaký, nějakého trojského koně, dejme tomu. Další téma. Ty tém, týmy CERT musíme se zabývat tím, kdo první zareaguje, pokud dojde k nějakému útoku průběhu minulých let jsme v evropských členských státech tedy vytvořili tyto národní týmy rychlé reakce CERT, to znamená, že po technické stránce se snažíme zlepšovat, máme dobrou síť technologické výměny, tak abychom byli schopni v této oblasti rychle reagovat. Pokud se podíváte na školení a cvičení v oblasti obrany, tak já si myslím, že v oblasti obrany je to poměrně známá věc. Začali jsme v roce 2010 s výcvikem pro tu nejvyšší úroveň v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jsou to ta celoevropská cvičení, výcviky, která tedy probíhají každý rok. Snažíme se představit různé scénáře, jak tedy může dojít k narušení bezpečnosti a jak to může ovlivnit každý každodenní život v oblasti obchodu, náš soukromý eh, život a tak dále. V průběhu let jsme vytvořili standardní provozní postupy, které popisují to, jak je potřeba se v takovém případě zachovat. Naše zkušenost ukazuje, že jsme stále lepší po technické stránce. Týká se to takových sektorů, jako je telekomunikace, finance, bankovnictví, soukromé společnosti. Znamená to, že ve celé Evropě je do toho zapojeno mnoho set aktérů a díky nim se snažíme simulovat určité e, situace. Kromě toho musíme e, uvažovat o celoevropském útoku, o takovém útoku, ke kterému eh, došlo v roce 2007 k Estonsku. Jde o to, jaký eh, komisař bude tedy v půlnoci vzbuzen, pokud eh, k něčemu takovému dojde, jak bude další práce delegována a rozvržena. To znamená, že tady máme před sebou ještě velký kus práce a v parlamentu a v radě v tuto chvíli probíhá eh, směrnice, diskuze o směrnici o bezpečnosti informací a sítí. Doufáme, že eh, to tady brzy začne platit. Pokud se na to podíváte blíže, tak právě vládní struktury jsou jedním z největších úkolů v této souvislosti. E, kromě toho jde o téma CIIP, to znamená e, e, ochranu kritických informačních infrastruktur. To je také téma, kterému se snažíme věnovat. V tuto chvíli již čtyři roky máme směrnice, směrnici o telekomunikačním rámci v souvislosti s článkem 38. Eh, Týká se to tedy pouze útoku v telekomunikačním sektoru. Pokud tedy uvedu jeden konkrétní příklad, například Melvor eh, v telekomunikační infrastruktuře nebo eh, přerušení dodávek elektrické energie a cokoliv, co tedy přeruší dodávku služeb. Tento reporting probíhá každý rok, tak abychom měli průběžně přehled. Další téma, které chci zmínit, to je šifrování, kryptografie. Pokud se podíváte na každodenní úkoly, tak e, můžeme konstatovat, že můžeme naše e, občany, nás samotné podniky Eh, vládní eh, orgány chránit ve dvou věcech. Za prvé eh, elektronická identifikace a za druhé šifrování. Pokud se rozhlédnete, tak zjistíte, že stále používáme e-maily jako v podstatě pohlednice. A ty pohlednice píšeme jakoby perem. Já si myslím, že v mnoha případech si zkrátka nejsme vědomi toho, jak naše komunikace může být odposlouchávána, že naše komunikace je, eh, není bezpečná, že může být tedy manipulována a nakaže, na, nějak nakažena virem. To znamená, že eh, díky šifrování se nám daří tuto situaci postupně zlepšovat. A konečně eh, poslední bod, který chce zmínit, digitální svrchovanost v Evropě. Pokud se eh, podíváte na případ Snowdena, tak eh, zjistíme, že někteří se probudili a zjistili, že už nemáme tak zabezpečené infrastruktury v Evropě Máme tu tedy malé a střední podniky, máme tu i velké eh, podniky v Evropě a je důležité, abychom tady v oblasti komunikačních a eh, informačních technologií měli ty klíčové technologie. V souvislosti s kybernetickými útoky a s kybernetickou bezpečností je možno konstatovat několik základních věcí. Všechny eh, oblasti používají stejné technologie, to znamená, že je těžké odhadnout, kdo na koho a jak útočí. Potřebujeme tedy eh, evropské nástroje pro eh, odhadnutí objevení rizika a reakci na ně. Některé už máme a já bych vás hm, tedy chtěl nabídnout intenzivnější spolupráci na evropské úrovni tak abychom tedy mohli eh, zajistit v Evropě větší bezpečnost. Děkuji vám za pozornost. Thank you, professor. Děkujeme, pane profesore. My se samozřejmě k vašim poznámkám ještě dostaneme k vašemu příspěvku. Po všech třech příspěvcích budeme mít diskuzi, budeme mít možnost položit dotazy. A nyní, jestli dovolíte, bych poprosila pana Roje. Thank you. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Jste za mnou, se můžete podívat na PowerPointovou prezentaci, jestli dovolíte. Já to trošičku právě budu strukturovat na základě těchto slajdů. Jestli dovolíte, tak se podíváme spíše na tu stránku politiky v oblasti obrany, kybernetové bezpečnosti, na rámec této oblasti. Můj pan eh, kolega, pan Ude Helmbrecht, již velice jasně popsal situaci, které čelíme. A proto jasné, ano, tento digitální svět samozřejmě přináší sebou mnoho výhod, mnoho benefitů, ale zároveň to má určitá omezení, bezpečnostní incidenty, no, různé akci, různé jiné incidenty, nebo řekněme lidský faktor, samozřejmě, že i různé kriminální trestné činy jsou s tím propojené. To znamená, že musíme jistě na této oblasti spolupracovat, tak abychom reagovali na tuto problematiku. Na dalším slajdu za mnou vidíte několik informací, které se týkají globálního kontextu v, tomto, v této oblasti. Samozřejmě, že kyberprostor eh, často je považovaný za takovou pátou doménu, pokud jde o nějakou možnost, řekněme, typu vedení války, můžeme rovnou říci. A právě zde máme různé naše mise SBOP na souši, na moři, ve vzdušném prostoru. A samozřejmě, že je zde právě i tento kyberprostor. My samozřejmě potřebujeme robustní a velice rezilientní schopnosti, kapacity v této oblasti, které jsou zapotřebí, tak abychom podporovali naši strukturu společné bezpečnostní a obrané politiky SBOP a našich operací v této oblasti eh, jednak vojenských a civilních. Ale když se podíváme na tu další část mé prezentace, tak vidíme přístup. Přístup Evropské unie k této problematice. Možná si pamatujete to, že v únoru 2013 došlo k tomu, že jsme v podstatě přijali první strategii kyberbezpečnosti na úrovni EU, vysokou představitelkou, komisí. A zde vidíte pět základních oblastí, které jsou součástí této strategie kybernetické bezpečnosti. Já osobně si myslím, že takovým nejzákladnějším v této oblasti je kombinace v podstatě všech těch prvků, které se týkají bezpečnosti kybernetického prostoru. A těchto pět prvků vidíte právě na tomto slajdu. A nyní, jestli dovolíte, podíváme se na hlavní cíle nebo oblast obrany v oblasti kyberprostoru v této oblasti v rámci naší strategie vidíme dva hlavní cíle. Jedním z těchto cílů je jednak posílit rezilienci, odolnost našich vlastních systémů, ať už jsou to operační systémy, mise nebo centrály, systém řízení, velení a dalším hlavním cílem této oblasti je samozřejmě posílit naše rozvojové možnosti v této oblasti, tak abychom samozřejmě okamžitě reagovali na možná rizika a zároveň reagovali na obnovu pomožných útocí a katastrofa. A nyní na tomto dalším slajdu vidíte, že v prosinci 2013 došlo k dalšímu setkání rady a na tomto summitu rada požádala o to, abychom přišli s politikou v této oblasti určitým rámcem pro kybernetickou bezpečnost na základě právě návrhu vysoké představitelky. Důležité je zmínit i to, před chvíličkou jsme se o tom již zmínili, že nezačínáme na zelené louce. Vidíme zde již velice dobré příklady stávajících výsledků úspěchu, na kterých můžeme dále budovat Eh, samozřejmě školení v různých oblastech, pokud jde eh, o oblast evropské bezpečnosti, v oblasti kyberprostoru nebo společné naše různé vojenské operace nebo spolupráce mezi agenturou ED a NATEM v této oblasti a jejich eh, centrem pro výjimečnost v Talinu které rovněž se zabývá problematikou kybernetické bezpečnosti a kolegové zmínili jistě i další možnosti. Když se podíváme na další slide, a to je ten politický rámec v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Vidíme zde pět hlavních oblastí, které jsou součástí tohoto rámce. Jestli dovolíte, budu se podrobněji zabývat právě těmito pěti body v následující části mé prezentace. Nejprve je to vytvoření určitých kapacit v oblasti kybernetické obrany na straně členských států to je hlavní cíl. To znamená, hlavním cílem je vlastně funkčnost. Funkčnost našich komunikačních, informačních sítí v oblasti společné bezpečnostní a obrané politiky. Musíme samozřejmě využívat naše kapacity, je to náš rozvojový plán v této oblasti našich kapacit, které, který je součástí požadavků ze strany eh, členských států, které se zúčastňují na operacích v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky ale je to samozřejmě podpora stávajících i budoucích možností rozvoje agentury EDA a samozřejmě i pooling těchto možností, sdílení těchto kapacit a možností. A samozřejmě, už jsme se tomu zmínili, Poslední bodem je spolupráce ehm, v oblasti vojenských operací, civilních operací všech členských států, které se zúčastňují na SBOP. Dále v rámci té, tohoto politického rámce je zde další oblast a to je ochrana našich vlastních komunikačních sítí, které využívají orgány, instituce EU. Můžete zde vidět několik příkladů, na které chceme reagovat. Je samozřejmě důležité, abychom zde měli kapacity v této oblasti v rámci SVČ dále společné hlavní směry v této oblasti, v oblasti kybernetické bezpečnosti a pravidelné hodnocení rizik. Na dalším slajdu Vidíme další důležitý bod této oblasti. Už jsme se o tom zmínili v různých zprávách i ze strany Evropského parlamentu, a to je spolupráce v oblasti civilní a vojenské oblasti. To je samozřejmě i společná kompetence, společné kapacity v této oblasti, dále je to samozřejmě sdílení a výměna osvědčené praxe, dále samozřejmě propojení našich možností různých um, programů v rámci Horizontu 2020, civilní možnosti, vojenské možnosti samozřejmě do maximální možné míry a na základě pravidel, které máme k dispozici a samozřejmě i integrace dimenze kybernetické bezpečnosti do programů, které mají duální využití, například eh, je to ten program letecké dopravy, který se týká Single European Sky programu, kde je samozřejmě velice jasné, že ochrana kybernetického prostoru, kybernetická dimenze zde musí být řešena. Čtvrtá oblast to je další slide, se týká lepší, lepšího školení, vzdělávání, cvičení, možnosti v této oblasti. Vidíme zde několik takových příkladů možné spolupráce v této oblasti, které jsou relevantní a na dalším slajdu jsou to cvičení konkrétní. Když se podíváme na číslo čtyři, to jsou právě ty možnosti školení, cvičení. To je takový praktický příklad toho, co můžeme udělat v této oblasti. Jste, jistě jste slyšeli různé možnosti v rámci Málexu nebo takzvaný více vrstevných možností spolupráce. To je další důležitá záležitost. Z praktického hlediska právě zde může Evropská unie se připravovat na možná potenciální rizika či hrozby. A úplně na závěr u toho dalšího slajdu hovoříme o mezinárodní spolupráci samozřejmě spolupráce s NATO, ale nejenom. Například i s OBSE a další různé příklady toho, jakým způsobem můžeme tohoto cíle dosáhnout. Toto je záležitost, která byla analyzována v různých dokumentech Evropského parlamentu. Já si pamatuji na dokument, který byl panem Kilenem prezentován v roce 2012 a zabýval se právě touto tematikou. Na dalším slajdu, jestli dovolíte, trošku několik informací o tom, jak budeme dále pokračovat. Ano, tento rámec v oblasti kybernetické bezpečnosti byl schválen v listopadu a my musíme připravit zprávu o pokroku. Uh, v červnu, červenci letošního roku to bude již první taková zpráva, kterou připravíme. A otázka kybernetické obrany bude jistě jedním z témat, kterému se bude věnovat i Evropská rada, naplánována na červen letošního roku. A úplně poslední poznámka na závěr. Všechny tyto záležitosti, o kterých jsem hovořil, musíme se na ně dívat takovým průřezovým pohledem. Je zde jasné propojení mezi všemi těmi pěti zásadními pilíři oblastmi. Pokud jde o tento obraný rámec, to je řekl bych, docela nová záležitost. My se nacházíme v etapě realizace tohoto plánu a musíme na tom pracovat, pracujeme na tom a tím, dámy a pánové, bych ukončil svou prezentaci. Děkujeme. Děkujeme, pane Roji. A nyní, jestli dovolíte, bych dala slovo Pítru Randovi který je ředitelem agentury EDA. Prosím, dávám vám slovo. Uh, uh, Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za to, že s vámi mohu hovořit o tomto významné tématu, které zlepšuje uh, evropské schopnosti ve vojenské oblasti. Od roku 2011, kdy se kybernetická obrana stala součástí práce naší agentury, podnikli jsme celou řadu aktivit. Na jedné straně agentura realizovala celou řadu projektů, které vyplynuly z plánu pro rozvoj kapacit z roku 2011 a na druhé straně jsme aktivně podporovali rozvoj politického rámce do kterého je kybernetická obrana zasazena v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky. Nejprve bych vám rád vysvětlil, o jaké projekty se jedná, které projekty naše agentura v minulosti úspěšně ukončila a na kterých v tuto chvíli pracujeme. Motorem veškerých aktivit eh, v oblasti kybernetiky je eh, projektový tým eh, pro kybernetickou obranu. Jedná se o experty ze 24 členských států a zástupce relevantních evropských institucí. Tento projektový tým se většinou schází třikrát za rok na dva dny a řeší probíhající projekty a navrhuje nové oblasti eh, práce. Projektový tým kromě toho představuje skvělou platformu pro výměnu národních postupů osvědčené práce eh, v oblasti kybernetické obrany. Během posledních tří let eh, naše agentura dokončila deset projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti v celkové hodnotě 2 milion euro. Bylo to zhruba 10 našeho provozního rozpočtu. To znamená, že 10 našeho rozpočtu věnujeme eh, činnostem, které souvisí s kybernetickou obranou. Uvedu několik příkladů. Inventarizace konceptů a schopností členských států a institucí, které je možno využít eh, v souvislosti s kybernetickou obranou. Vytvoření eh, výzkumného programu pro kybernetickou obranu který bude vycházet ze současných i budoucích požadavků v oblasti eh, schopností. Kromě toho jde o provedení analýzy eh, potřeb školení a výcviku. Eh, jde například o kurzy pro seniorní vojenské představitele. Kromě toho jsme provedli studii proveditelnosti, pokud jde o vytvoření Centra pro kybernetickou bezpečnost. Já si myslím, že právě tato studie proveditelnosti vás bude zvlášť zajímat a pokud proto se k ní později ještě vrátím. Naše projekty tedy vytváří základ pro to, aby e, operace a mise v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky byly více odolné. E, Možná, že takovým nejviditelnějším příkladem mm, jsou tři semináře, které jsme nabídli eh, příslušníkům mise EUFOR ve Středoafrické republice. Eh, tyto semináře eh, vedli Eh, experti také z Centra excelence pro kybernetickou bezpečnost v Talinu, se kterým jsme v březnu roku 2013 uzavřeli dohodu o spolupráci. Kromě toho jsme zahájili dva projekty v rámci konceptu pooling and sharing. Snažili jsme se eh, tedy nejprve lépe využít výcviků a školení, eh, které se, do kterých jsou zahrnuty členské státy, konkrétně 10 členských států a kromě toho jsme se snažili zlepšit povědomí velitelů o e, kybernetické situaci. Všechny tyto projekty e, byly připravovány v roce 2015 a e, měly by být zahájeny v roce 2016. Eh, to znamená, že úkoly z plánu pro rozvoj kapacit, který byl zveřejněn v roce 2011, už jsou víceméně splněny a nyní tu máme plán z roku 2014. Ten plán z roku 2014 na příští tři roky navrhuje následní tři priority. Nejprve by tedy členské státy měly eh, pomáhat příslušníkům armády, kteří jsou kvalifikovaní v oblasti kybernetické bezpečnosti a kromě toho by měl, um, jsme měli poskytnout uh, aktivní a reakt, proaktivní a reaktivní moderní technologii v oblasti kybernetické obrany. Snažíme se tedy uh, nabízet školení a uh, výcvik v mnoha oblastech. Nabízíme nové koncepty školení, především v těch oblastech, kde existují určité nedostatky a kromě toho se snažíme bojovat proti těm takzvaným pokročilým a persistentním rizikům. Eh, musíme si ale uvědomit, že vzhledem ke zdrojům, které máme k dispozici, nebudeme eh, schopni eh, obsáhnout celý rozsah úkolů. A tím se dostávám k té studii proveditelnosti, která vychází z plánu rozvoje kapacit z roku 2011. Provedlo ho smluvní konzorcium. Ta zpráva navrhla devět možností, pokud jde o Centrum pro kybernetickou obranu, které eh, začínají tím, že by se nemuselo dělat vůbec nic a končí tím, že by tedy mohlo vzniknout fyzické, hm, komplexní a plně funkční centrum. Evaluace těchto možností byla provedena na základě toho, kolik eh, požadavků eh, ze 26 funkčních požadavků by bylo tímto konceptem splněno. Kromě toho zpráva hodnotí jednotlivé možnosti z hlediska zdrojů, právního základu a harmonogramu provádění, který by byl potřeba. Kromě toho jsme eh, také zohledňovali udržitelnost jakékoliv změny v rámci kybernetické obrany ve společné bezpečnostní obrané politice. V tuto chvíli projektový tým eh, pracuje na technickém hodnocení, nicméně technické hodnocení nenavrhne žádnou konkrétní obci, protože to bude předmětem eh, diskuze a rozhodování na politické úrovni. Eh, nicméně očekáváme, že zpráva by měla být hotová do konce tohoto pololetí a měla by tady zahájit politic, eh, proces politického rozhodování. A nyní mi dovolte, abych se podíval na činnost eh, naší agentury eh, v oblasti kybernetické obrany. Eh, naše agentura těsně spolupracuje se všemi důležitými aktéry, ať už je to SVČ, členské státy, Rada, Komise a tak dále. Naše aktivita eh, přinesla výsledky eh, v tom smyslu, že právě kybernetická bezpečnost se stala součástí bezpečnostní strategie EU. A kromě toho jsme přispěli také do politického rámce pro kybernetickou bezpečnost z roku 2014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 tento politický rámec zohledňuje naši eh, roli, roli naší agentuře, eh, agentury velmi dobře. Eh, možná, že nehrajeme mm, první housle, ale přesto jsme velmi důležití. Nicméně musíme zůstat realističtí. Politický rámec je velmi ambiciozní. Pokud zohledníme omezené zdroje, které máme k dispozici, především nedostatek personálu, tak není možné, abychom všechno zvládli najednou. My jsme sice mm, zaměstnali na plný úvazek druhého projektového manažera, který se bude soustředit na kybernetickou obranu a který nastoupí v květnu tohoto roku eh, ale stále to není dostatečné a to znamená, že si musíme stanovit priority. Eh, nejvíce, eh, nejdůležitější je tedy spolupráce mezi vojenským a civilním sektorem a dvojí užití. A když říkám dvojí užití, tak to myslím v nejširším slova smyslu. Zahrnují do toho i lidské zdroje, postupy a, a tak dále. To jsou ty nejsnažší, eh, tedy oblasti, kde můžeme dosáhnout nejsnažších výsledků. Já se domnívám, že dokud tedy nevyřešíme otázku zdrojů, které v tuto chvíli čelíme, tak nemůžeme přijímat nové úkoly. Měli bychom se spíše konsolidovat a pokračovat v tom, co jsme začali v minulosti. E, nyní se dostávám k závěru. Veškerá práce e, naší agentury e, vede k tomu, abychom pomáhali vojákům v terénu, ale abychom také pomáhali rozhodovacímu procesu v Evropské unii. Snažíme se tedy přinést nějaké konkrétní plody a já si myslím, že právě ty semináře pro misi EUFOR ve Středoafrické republice jsou toho důkazem. E, kybernetická obrana je prioritou pro Evropskou bezpeč- e, obranou agenturu e, v souvislosti se závěry rady z prosince roku 2013 a bude tomu i nadá- tak i nadále. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme. Děkujeme pane Ronde, a nyní začínáme naše rozprávu. Pan Kelam požádal první o slovo a jistě tam už bude mnoho mých dotazů zahrnuto, takže já počkám zatím. Děkuji. Rád bych poděkoval za toto nesmírně zajímavé, užitečné popsání aktuální situace, která je složitá samozřejmě. Rád bych poděkoval evropským institucím vlastně v prosinci 2013 právě za to rozhodnutí a vlastně rok poté. Tento politický rámec pro bezpečnost oblasti Eh, kybernetického prostoru byl již prezentován. A my vlastně se těšíme nyní za tři měsíce už na tu první zprávu o pokroku. Když mm, byla, mm, když jsme představili vlastně tu naši zprávu parlamentu, tak tam byla i ta otázka různé úrovně připravenosti ze strany členských států. A pokud je o kybernetickou bezpečnost, rád bych zeptal, kolik členských států má takovou strategii či doktrínu k dispozici v oblasti kybernetické bezpečnosti. A zdá se plánuje, řekněme, nějaká vojenská jednotka na evropské úrovni pro tuto bezpečnost. A rád bych se rovněž zeptal, zda mezi CERTy, mezi těmito eh, výbory, je vůbec nějaká spolupráce v současnosti a dále je to spolupráce mezi EU a NATO. Máme zde samozřejmě různá opatření, společná spolupráce mezi těmi, která, teda, které jste nám přednesli. Ovšem, rád se, bych se zeptal, zda je zde nějaký záměr konkrétní, nějaké společné cvičení například vést mezi EU a NATO v oblasti počítačové bezpečnosti. A další velice důležitý problém, pokud ta směrnice, která se týká sítí v této oblasti, pokud bychom public sektor z toho výmuli, to znamená výměna informací mezi, veřej, mezi institucemi veřejného sektoru. Jaký by to mělo dopad? Jaký by to mělo dopad na spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti? především pokud je o další vývoj, adaptaci, kybernetické bezpečnosti, obrany, organizační, technické standardy v této oblasti. A zmínili jste se rovněž o tom, že v roce 2013 se plánovalo drasticky zredukovat kybernetický zločin. Proto bych se rád zeptal, zda skutečně k tomu došlo. Děkujeme. Paní Anna Gomeš má slovo. Děkuji za slovo. Děkuji, děkuji za všechny informace. Já rovněž osobně to považuji za nesmírně důležité a velice dobře načasované. Některé z mých dotazů již položil pan Keller. On je v podstatě naším odborníkem na straně parlamentu pro tuto problematiku. Ptal se, zda členské státy již mají k dispozici takové, taková centra pro kybernetickou bezpečnost nebo nějaké systémy v této oblasti. A já bych šla ještě dále. Zda fungují. Proto ano, možná no, na papíře mají taková centra. Ovšem, to ještě neznamená, že jsou funkční. A rovněž bych se ráda zeptala, zda si myslíte, že finanční omezení měly dopad na zpomalení procesu vytváření takových potřebných národních systémů a vůbec provoznění takových center a jejich propojení. Ano, ta centra eh, pro kybernetickou obranu, která by podporovala společnou bezpečnostní a obranou politiku. Ta potřeba, ano, to si myslím, že je velice důležité, mohlo by to být důležité. A proto se ptám, zda v tomto ohledu již, mm, řekněme, nějakým způsobem se přehodnotila kritická infrastruktura, to, co by mělo být považováno za kritickou infrastrukturu pro kybernetickou bezpečnost nejenom v rámci misí SBOP, ale v samotné Evropské unii. Nějaký přístup k identifikování kritické infrastruktury s ohledem na obranu, s ohledem na možná kybernetická rizika. A Konkrétně bych se ráda zeptala, zda využívání dronů v dnešní době dokonce i pro komerční účely. Zda tato problematika vyvolala, řekněme, určité kroky, zvažování možných dopadů na oblast kybernetické bezpečnosti obecně a zároveň konkrétně na mise SBOP. A pan Kelem položil otázku spolupráce s NATO, EU, NATO. Toto je oblast, ve které především v soukromém sektoru máme problémy. Například eh, určité oblasti, které se týkají regulace s našimi spojenci, spojenými státy, jakým způsobem se to přetavilo právě do této práce na straně EU. A poslední dotaz. Čelíme v současné době zvýšenému riziku, zvýšenému riziku terorismu a je zde ano, možné dotazy, dopady na kyberbezpečnost, prostředky v této oblasti, nástroje. Bylo to nějakým způsobem již analyzováno. Nebo například pokud jde o spravodajské informace, sdílení, jaký to mělo dopad mezi sdílení těchto informací mezi agenturami EU, které v podstatě nejsou součástí politiky SBOP, technicky ovšem více než v minulosti bychom potřebovali, aby sdíleli informace a samozřejmě, že je to relevantní dotaz ohledem na kybernetickou bezpečnost. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Sekretariát se mění nyní jistý mm, pan Marek Jurek. Chtěl, chtěl vystoupit, prosím, chtěl, chtěl jste vystoupit. Dobře, děkujeme, paní Lözing. Já Děkuji, děkuji za prezentaci. Ve vaší prezentaci hovoříte téměř výhledně o oblasti obrany. Já Ještě chvíličku počkám. Většina z vás rozumí německy. E, tam, kde je obrana, tak tam se předpokládá také samozřejmě útok. A já bych ráda se dozvěděla něco více o této druhé stránce, o té stránce útoku, respektive bych o tom ráda s vámi hovořila. Donesly se ke mně zprávy, že jak USA, tak země jako Německo eh, se stavily jakési kybernetické jednotky, které jsou schopné provádět také útočné akce. Existuje vůbec nějaký přehled o tom, které státy a mě by také zajímalo, které západní státy a také v jaké míře tak, takovéto státy mají nějaké kybernetické jednotky. Ano, ono je to zvláštní slovo, ten pojem jednotka, ale já proto prostě takto nezvu kybernetická jednotka, které tedy státy, zejména západní, mají takovéto jednotky právě pro útočné akce. A má druhá otázka. Myslím si, že tady čelíme nebo můžeme sledovat, že dochází k skutečně k militarizaci internetu, která v nás vyvolává velké obavy. Lze říci, že z internetu se skutečně strana tak stala zbraň, která je součástí strategických úvah a příprav. Hovoříme o NATO, o cvičeních, hovoříme v tomto vojenském žargonu. A mne z toho vystala, pro mě z toho vystala otázka, zda bychom mohli tedy zahrnout, či měli, museli zahrnout internet do oblasti zbrojení. Znamená to tedy, zda bychom měli se my, vy všichni zamyslet nad tím, zda bychom měli mít nějaký, nějakou smlouvu pro kontrolu zbrojení, která by platila pro oblast internetu a jak by takováto smlouva mohla, měla konkrétně vypadat. Já jsem se dočetla, že již někteří odborníci přesně něco takového požadovali a mě by tedy zajímalo, co si o tom myslíte vy. mi zejména tedy mám tím na mysli to, jaká by měla být konkrétní podoba takovéto možné smlouvy. Děkuji. Děkujeme, pan Fronzolica. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dámy a pánové. Ano, hovoříme se o tom rámci v oblasti, je to určitá vlastně strategie, jestli jsem to správně pochopil, v oblasti kybernetické bezpečnosti a zároveň Hovoříme o novém nářízení, nehovoříme o tom, v podstatě se vyjednává v současné době právě takové nové nářízení, které by mělo posílit evropské sítě, agenturu, která se zabývá bezpečností v této oblasti. A jestli jsem to správně pochopil, tak na konci všech těchto jednání tento mandát by neměl by nebo mandát Enisy by neměl být nějakým způsobem pozměněn, čili jak teda posílíme, jakým způsobem teda posílíme právě tuto naši agenturu pro bezpečnost sítě a informace, aniž bychom této agentuře dali nějaké další právomoce, nové cíle, nějaké nové úkoly, nástroje, možnosti, které by posílili tento mandát. Já skutečně to nějak nechápu. Zároveň, dámy a pánové, v posledních letech jsme byli svědky toho, že některé členské státy utrpěly kybernetickými útoky a my v Evropské unii ano, pravidla toho, jak vypadá klasická válka, dojde k útoku, tak je proti útok následuje, to znamená nějakým způsobem odrazíte útok nebo použijete preventivní útok a tak dále. A v kybernetické obraně můžeme využít veškeré tyto nástroje, takové nástroje, válečné nástroje, ano, protože zdá se, že text máme, ovšem poté již nic neděláme, neděláme nic v oblasti prevence kybernetických útoků. Dámy a pánové, všechny tyto evropské agentury zdá se, že nejsou až nějak příliš užitečné. A to teda říkám opravdu tak mírně. Děkuji. Děkujeme. Pan Galer má slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji. V prezentacích se právě hovořilo mimo jiné také o hesle eh, vlastné IT capabilities, pokud to tedy mohu upřesnit. Mám takovou otázku. Mohli bychom tedy pro naše vlastní akce, operace, pro naše mise o e, SPOB vytvořit nějaké sítě počítačové, také v souvislosti s programem Horizont 2020. Kolega Ehler, kdyby se byl, tak by pravděpodobně se již zeptal na to. Bylo by možné to učinit cestou pre-public procurement. E, co si o tom myslíte vy? Mohla bych na to dostat o krok dále, kdybychom my jako Evropská unie pro naše vlastní mise v této oblasti něco vytvořili, abychom měli jaksi něco již hotového, připraveného? Děkujeme. Pan Januš Zemka má slovo. Děkuji, děkuji. Opravdu velice bych chtěl poděkovat za tyto nesmírně zajímavé prezentace a jestli dovolíte na základě všech těchto informací dvě konkrétní otázky. My máme následující situace. Ano, myslím si, že evropské země, řekněme zatím tu klasickou válku, nějak ta nám nehrozí. Ovšem, rizika v oblasti kyberprostoru, to nepochybně, to je něco, co nám hrozí. A z toho vyplývají dvě otázky. První. Pane řediteli, pane řediteli Helmbrechte, Poprosili vás o konkrétnější informace ohledně potenciálu, kapacit vaší agentury, intelektuální kapacity, specialisté, možnosti správního ohledu, právní nástroje a i k této souvislosti ještě jedna věc. Jaké jsou plány, pokud jde o další rozšiřování této agentury? Protože my se máme obrovský problém v Evropské unii. Víme, že rozpočet v následujících letech nám neporoste, ale v tomto samozřejmě rozpočtu bude muset udělat určité úpravy a bezpečnost, podle mého názoru, tak tam si myslím, že bychom právě měli navýšit prostředky zásadním způsobem, čili to je první záležitost, pokud jde o ty plány v následujících letech a další záležitost fungování agentury. To samozřejmě znamená spolupráce spolupráci, velice kvalitní spolupráci, úzkou spolupráci s agenturami ve kterých působí většina evropských členských států, ne možná všech člán, členských států se to týká, ovšem některé státy budují právě taková centra v této oblasti a proto bych se rád zeptal, jakým způsobem se s těmito kontakty počítá, jak se budou budovat. Děkujeme, děkujeme, říká paní předsedající. Nevidím již nikoho dalšího přihlášeného o slovo a nyní dovolte teda moje otázky a samozřejmě po odpovědích budeme mít možná k dispozici ještě druhé kolo. Takže první otázka. První otázka na pana Uda Helmbrechta. Jak je to tedy s Evropským vesmírným programem? Jaké máme v této souvislosti úkoly pro nejbližší budoucnost? tak abychom tedy napomohli rozvoji Evropského vesmírného programu právě v tomto ohledu, abychom bránili kybernetickým útokům a abychom tedy bránili možné devastaci této oblasti. A druhá věc, pravděpodobně jste zaznamenali, incidenty, ke kterým stále častěji dochází v důsledku války na Ukrajině. A kromě toho e, mi jde také o útoky islámského státu směrem na východ, na Blízký východ, e, do severní Afriky. E, jak se na to díváte? Co, se, co podle vašeho názoru je potřeba učinit na vaší úrovni? To je tedy otázka na pana profesora Hembrechta. A nyní otázka na pana Roje. Eh, mohl byste prosím uvést některé oblasti spolupráce s Talinským centrem excelence nebo or, organiza, organizacemi OSN, které již fungují v oblasti kybernetické bezpečnosti? A druhá otázka. Jak vidíte možnost modernizace fungování mechanismu Aténa? Jak tedy v tomto ohledu zefektivnit fungování misí? A nyní otázky na pana Raunda. Mohl byste krátce pohovořit o té dohodě o spolupráci, eh, která tedy byla uzavřena mezi Centrem excelence NATO a Evropskou obranou agenturou? Jaký typ společných aktivit již probíhá a kromě toho bych byla velmi ráda, kdybyste mohl poskytnout takový přehled o schopnostech členský, členských států, pokud jde o kybernetickou e, bezpečnost. Je to podobná otázka, jako kterou položil pan Zemke. Já vím, že e, tedy takový projekt byl zaveden v rámci Evropské obrané agentury a ráda bych se zeptala, jaký byl jeho závěr. Děkuji. Máte slovo, pane profesore, omlouvám se. Děkuji. Dovolte mi tedy, abych začal eh, těmi otázkami. Nejprve mi dovolte, abych zdůraznil, že jsem velmi rád, že tuto diskuzi spolu vedeme. Začnu prvním příspěvkem. Když, když dnes hovoříte o internetu, o kyberprostoru, tak musíme konstatovat, že je to divoký západ, kde si každý může dělat, co chce. Každý si může dělat na internetu, co chce, nefunguje to kontrola, regulace a v našem každodenním životě vidíme, že pokud chcete něco provést v oblasti kybernetické kriminality nebo podobné oblasti, eh, tak je to zkrátka možné, není proti tomu možno eh, postupovat. A Eh, já tedy doufám, že eh, nebudu viněn za, tyto, eh, za toto stanoviska, je to můj názor. Musíme si, musíme si položit otázku, kdo ovlivňuje internet, jak se k tomu staví vládní struktury. My z agenturu ENISA se na to díváme z hlediska perspektivy jednotného vnitřního trhu. Jde o základní mandát, o pracovní místa, růst, občanskou společnost, o to, jak tedy eh, můžeme vytvořit otevřený a bezpečný internet. Pokud se na to podíváte blíže, tak zjistíte, že ty velké společnosti, nemusím je uvádět jménem, které tedy vytvořily obchodní eh, model během posledních 15 nebo 20 let. Eh, jsou to obchodní modely, které přišly ze Spojených států. A pokud se podíváte na posledních 10 let, tak zjistíte, že tu jsou ještě některé čínské společnosti, které se také rychle rozvinuly a které tedy spolu ovládají světový eh, trh. Byla tu řeč o tom pojmu IT capabilities, o možnostech v oblasti IT. Pojďme se nad tím zamyslet. My v Evropě jsme velmi dobří v telekomunikačním sektoru. Eh, v oblasti telekomunikací máme tedy dobrou návratnost. Nicméně většinou se to opírá o americké a čínské produkty. Pokud se podíváme na mobilní infrastruktury, to znamená chytré telefony, osobní počítače a tak dále, tak většinou tyto výrobky pocházejí ze Spojených států, z Jižní Koreje, z eh, Japonska, z Číny. A pokud se zamyslíme nad tím, co to znamená pro obranu naší občanské společnosti, tak já bych k tomu rád řekl, že útočníci nerozlišují. Eh, útok Taxnet v podstatě se zaměřil na výrobu Siemence, eh, eh, výrobu strojů Siemens. A ten útok tedy se rozšířil eh, na, eh, prostřednictvím civilní infrastruktury. infrastruktury. To znamená, že pokud dneska budete chtít provést útok, je možno k tomu využít civilní infrastrukturu. A dovolím se eh, vrátit k té první otázce. Nemáme k dispozici nic. Pokud by se jednalo o typický vojenský útok, tak máme nějaké postupy a můžeme s tím nějak naložit. Ale tomto případě v podstatě nevíme, odkud ten útok přišel, pouze víme, že se něco děje. Uvedu několik příkladů eh, k těm otázkám, které jste položili. Pokud se podíváme na tu vojenskou a eh, civilní stránku, tak my eh, jako ENISA pracujeme pouze na úrovni těch vládních certů, těch vládních týmů reakce. Pokud hovoříte o cvičeních, Eh, to je tedy v Evropě typická věc, často je to duplicitní. Eh, my také děláme cvičení, někdy za pomoci expertů z jiných oblastí. Pokud hovoříte o kybernetické kriminalitě, objevila se tu ta otázka, ta kybernetická kriminalita ve svém objemu roste, ale pokud se na to podíváte eh, detailněji, tak zjistíte, že je to triviální výpověď, protože eh, zločinci se zaměřují na ty oblasti, kde mohou vydělat peníze a nepotřebujete dneska pistoli, abyste mohli přepadnout banku, protože zkrátka provedete útok na internetu, říká se tomu phishing a tím získáte mnohem více prostředků. To znamená, že je neuvěřitelné, jaké možnosti se tady skýtají pro kybernetické zločince, pro kybernetickou kriminalitu. Určitě by k tomu více řekl Europol. Byly zmíněny drony vy dneska můžete za několik set euro získat eh, dron s GPS a vyslat ho. Jaký je potom rozdíl mezi blackmailingem, eh, zločinem, eh, vojenským útokem, terorismem? Zamysleme se nad tím, je to stejná technologie, používáme stejnou IT technologii a můžete díky tomu provést cokoliv. Kromě toho Eh, se hovořilo o sdílení zpravodajských informací. Sdílení zpravodajských informací spadá do kompetence národních států. To znamená, že v tuto chvíli máme na evropské úrovni problém. Další věc, eh, eh, dohoda o kontrole zbrojení. Já to řeknu velmi otevřeně. Dneska na to můžeme zapomenout, dokud nemáme eh, možnosti, jak o tom diskutovat. Jak bychom to jinak mohli eh, řešit? Problém je, že politici, ne vy, politici, ministři, komisaři, eh, to úplně nechápou. Já jsem rád, že strategie pro kybernetickou bezpečnost vznikla za doby paní Malmstromové a Eštnové. Nicméně eh, jde o to, aby ty myšlenky, které se zatím skrývají, byly skutečně uvedeny do praxe a eh, tady máme ještě velké rezervy. Byla zmíněna i ta směrnice, jde o eh, tedy průmyslové podniky, o, o takzvaný civilní přístup. Jde o státní vládní orgány ve členských státech, o kritickou infrastrukturu ze civilního právního hlediska a jde také o lepší spolupráci mezi týmy CERT i vládními týmy CERT. Právě proto se snažíme v této oblasti rozvíjet kapacity. Jde o to, že v, každé členské, v každém členském státě eh, tedy bude jeden orgán, který se bude zabývat eh, eh, kybernetickou bezpečností. Je to tedy civilní struktura, dejme tomu ministři vnitra, ministerstva vnitra nebo ministerstva telekomunikací a e, v jednotlivých členských státech se to tedy týká různých sektorů. Pokud e, jste se ptali na naše zdroje, tak prosím nesmějte se. E, v našem plánu máme tedy méně než 50 míst. 50 míst a týká se to období 2013 až 2019, protože diskuze komise se členskými státy tedy eh, dospěly ke eh, škrtu ve výši 5% a my jsme měli štěstí, my jako agentura tedy nebudeme podrobeny škrtům a zůstáváme na stejné úrovni, to znamená, že máme k dispozici 50 eh, úředníků Evropské unie kteří se tedy starají o bezpečnost evropských občanů. Byl zmíněn i e, evropský e, kosmický prostor, e, byla zmíněna válka na Ukrajině. Pokud hovoříte eh, o iniciativách ENISY eh, s ohledem na třetí země, tak musím říci, že my máme tedy rozvinuté aktivity eh, v Evropě. Kromě toho spolupracujeme s Norskem, s Islandem, se Spojenými státy v určitých oblastech se tedy účastníme mezinárodních konferencí, ale ne konkrétně v těch oblastech, na které jste se ptali. Děkuji a nyní pan Roy. Thank you. Děkuji za slovo. Několik poznámek. Nejprve finanční situace. Zde mohu pouze potvrdit a zopakovat to, co již zaznělo ano po těch pětiprocentních škrtech ve strojích. Samozřejmě, že instituce trpěly v této oblasti investice do eh, IKT, bezpečnosti těchto technologií. To samozřejmě je jedna z oblastí, kde je obtížné nalézt stroje v rámci stávajícího finančního prostředí. A samozřejmě, že je to pravda i pokud jde o lidské zdroje. Samozřejmě, že zde vidíme naléhavou potřebu změnit tuto situaci u těch ostatních bodů. Synergie. Synergie v oblasti výzkumu, technologie, úsilí v této oblasti ve vojenském eh, sektoru, civilní výzkum, vývoj, Horizon 2020. To je právě explicitní oblast, eh, kde se zmiňujeme o tomto rámci pro kybernetickou bezpečnost. Ovšem my samozřejmě, že musíme respektovat pravidla v této oblasti a konkrétní řešení, tak abychom realizovali tyto cíle. Spolupráce. Spolupráce na to cvičení v této oblasti. Ano. Je to pravda, již probíhají společná cvičení, máme pozorovatele v této oblasti. Jakmile bude EU mít právě takové cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro oblast SBOP. Zapojíme do toho relevantní mezinárodní partnery v souladu s našimi politikami v EU. To znamená i různé politické úvahy, aspekty. Paní předsedkyně se o nich zmínila. Ovšem samozřejmě, že jde o zásadní záležitost, tato kritická spolupráce. Nevím, za samozřejmě to, to prostě to se netýká pouze, pouze přímo kyberprostoru, je to spojeno s dalšími aspekty a elementy. Dále je to ta dohoda o spolupráci s kooperativním centrem NATO. Tam ponechám tuto dohodu na mém kolegovi, ovšem jedna poznámka, ano, v rámci rámce, který pokrývá kybernetickou obranu, je to zmíněno, nevím konkrétně o, o některých těch projektech. Ovšem to nechám na kolegovi. Zvýšení kyberkriminality. Máme zde od Europolu zprávu, která popisuje stávající situaci. Jsou tam jasná čísla. Ano, došlo k nárůstu v této oblasti. Máte pravdu, ovšem zároveň bychom měli zúraznit to, služeb, z EC, Free, které jsme, eh, z EC3, které jsme vytvořili eh, v evropských institucích a dalších konkrétních aspektů na straně členských států se na to snažíme samozřejmě reagovat. Z externího pohledu je to právě ten důvod, proč podporujeme Budapešskou úmluvu o kyberkriminalitě protože právě z toho externího pohledu v těch zemích, které nemají relevantní právní rámec, by to mohlo představovat určitou inspiraci, jakým způsobem efektivně reagovat na tuto problematiku. Jistě, že je to propojeno i s iniciativami relevantního budování kapacit. Tomu se budeme rovněž věnovat. Terorismus. To je věc, které, kterou budeme řešit. Charlie Hebdo a podobné smutné události samozřejmě vedly k tomu, co jsme viděli v rámci závěru Rady pro spravedlnost, vnitřní věci, zahraniční záležitosti a i na schůzkách šéfů jednotlivých zemí se to projednávalo, čili ano, tomu se věnujeme. A věc, která zde s tím není úplně už se propojena, paní předsedkyně se o tom zmínila, to je bohužel ta hybridní válka. To jsou věci, které musíme rovněž řešit, i když nejde pouze o otázku kybernetické bezpečnosti. Ale samozřejmě je to záležitost, na kterou rovněž myslíme. A poslední věc. Platné právní předpisy v této oblasti musíme jasně říci to, že se domníváme, že s ohledem na mezinárodní právo, na platné mezinárodní právo, které platí i u eh, kybernetových záležitostí. Ovšem zároveň je to propojeno s dotazem a problémem, co to znamená. Podrobně. Došlo zde k pokroku, diskuse zde pokračují například na půdě OSN, určité standardy přístupu, chování a Evropská unie v rámci kyberbezpečnosti přijala jasné stanovisko. My si myslíme, že všechna eh, tato pravidla musí být aplikována. My podporujeme tento proces. Stejným způsobem podporujeme všechny procesy propojené s budováním s opatřeními v oblasti budování důvěry. Tam například v současné době probíhá takový proces, úspěšný proces v OSCE, v této organizaci, ze kterou velice úzce spolupracujeme na této problematice. Všechno toto je práce, která probíhá politika nebo politický rámec v oblasti kybernetické bezpečnosti, to je další pokračující oblast. Samozřejmě, že ta výměna názoru, tato první výměna názoru, která eh, dnes proběhla, to je rovněž další kvalitní příspěvek k dalšímu pokroku v této oblasti. Děkuji vám. Děkujeme, říká paní předsedající. A poslední řečník, pan Rao. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo. Rád bych jestli dovolíte, odpověděla na některé z položených dotazů. Já jsem si to poznamenala, čili můj pořádě, ovšem samozřejmě moc se omlouvám, pokud na něco zapomenu, abyste se přihlásili. První záležitost. Ta studie, kterou jsme provedli, práce, kterou jsme udělali v oblasti toho, jak to vypadá na straně členských států, institucí zde v Bruselu, ostatních eh, evropských institucí, pokud jde o jejich možnosti, kapacity, možnosti v oblasti kybernetové. Několik dotazů zde padlo v tomto ohledu. Zda jsme se podívali, jak vypadá stávající stav v jednotlivých členských státech. Ano, odpovězně ano. Jak to vypadá? U většiny členských států Mnoho členských států má určité doktríny, procesy, ovšem ta situace je různá. Jiné členské státy například nemají vůbec nic k dispozici. V jednom případě, pokud se na to správně pamatuji, tam jsme se vůbec ptali, zda některé z PCČ, které měly eh, v rámci sítě zapojené, vůbec měly věrovou eh, ochranu. A to je opravdu celá škála, nebo některé další státy opravdu v té škále měly obrovské možnosti kapacity, o některých hovořili veřejně, o některých samozřejmě ne. A pokud je o možnosti v oblasti nějakého odražení útoku, tak ministerstva eh, obrany, vlády, státy, některé oficiálně eh, řekly, že mají konkrétní možnosti v této oblasti, některé tyto schopnosti a kapacity mají, ovšem nehovoří o těchto informacích. Ovšem pokud jde o kyberprostor, obranu v této oblasti, mm, promiňte, že to tak řeknu, ovšem je to takový v podstatě vlastně řekl bych eh, rozbuška nebo vlastně pušný prach, když si vyberete jakýkoliv výraz za těch posledních 300 let, to znamená mm, například, jakmile členský stát má takové možnosti, řekněme, ne úplně vždycky se chtějí podělit do takové možnosti, jiné nemají takový výdobytek a tak dále, čili dochází samozřejmě k určitému závodění v této oblasti. A my to vidíme, my to vidíme, že některé členské státy prostě už určité možnosti mají v této oblasti, to suverénní záležitost, národní záležitost, nechtějí se o některé tyto možnosti podělit. Čili my, když jsme dělali tuto, prováděli tuto studii, pováděli, pro, podívali jsme se na kapacity, podívali jsme se na ty mezery, místa, která bychom mohli ještě pokrýt, přijít s přidanou hodnotou z naší strany strany a Právě proto jsme se zabývali doktrínami, cvičením, školením, přeškolováním, pochopením, porozuměním celé záležitosti toho stavu, sdílení těch kapacit, tam, kde je to možné. Doktríny, ano, tam jsme udělali určitý pokrok, pokud jde o cvičení, školení, vzdělávání, ano, samozřejmě je to právě um, na ty úrovni operátora, to je vlastně ta první obrana. Ovšem i strategické oblasti, například velitele, na ty nejvyšší úrovni, cvičení, školení, vzdělávání, já zde samozřejmě nebudu hovořit, jako ne, například já sám jsem jeden z nich. Ovšem někteří například ani nemají smartphone, čili když se dostaneme do nějaké válečné situace, kde by museli, řekněme, provést nějaká strategická vojenská rozhodnutí, která obsahuje kyber prvek. V některých problém, v některých záležitostí, u některých těch otázek je to prostě vitální, vitální problém. Ano, dále je to soukromý sektor zapojení, to je další otázka této oblasti. Já bych to propojil, si dovolíte, i s možností sdílení, školení, cvičení společně s NATO a ostatními subjekty. Samozřejmě, že tradiční války, to byly ty národní hranice, řeky, oceány, moře, džungle, prales a tak dále. Všechno to, co představuje nějakou přirozenou hranici mezi dvěma zeměmi nebo aktivitami nebo národy. Kyberprostor nezná žádné hranice pokud jde o armády, banky nebo země. A právě proto, pokud chceme skutečně bojovat eh, v této oblasti, tak samozřejmě musíme udělat i tento intelektuální skok vpřed. Samozřejmě, že překážky v současné době ještě existují, ty bariéry ani se ano, pokud jde například o ty kapacity v oblasti kyberprostoru. Ovšem jsou zde možnosti zlepšení, změny a my můžeme, samozřejmě snažíme se i s ostatními institucemi sdílet informace na tomto poli tím nejkvalitnějším možným způsobem. Vidíme zde opravdu určitý rozvoj, eh, pokud jde o mm, odborníky v této oblasti, kteří si uvědomí, že sdílení těch kapacit a vědomostí a poznatku je důležité. My budeme pokračovat v tomto oblasti samozřejmě následovat by mělo v brzké době právě ta možnost těch společných cvičení a dalších možností, kde bychom mohli prohloubit spolupráci. Kritická infrastruktura. Zda teda jsme nějakým způsobem udělali seznam v této oblasti. Ano, mohu odpovědět ještě vlastně předtím, než kyberprostor vznikl jeden příklad za všechny. Já jsem odborník z vojenské oblasti, takže mi prosím promiňte, tímto způsobem uvažuji. Pokud bych chtěl zabránit nebo mm, mm, tomu, aby nějaké město měl, nemělo, tak v podstatě například v minulosti bych nějak otrávil vodu. Před deseti lety bych využil například nějakou maličkou bombu, která by odstranila mm, nebo v podstatě odstranila systém, který dodává tuto vodu a já bych v podstatě v současné době mohl udělat cokoliv vlastně jedním jediným mm, zapnutím, vypnutím eh, knoflíku by mohl celou záležitost změnit. To znamená, je to pořád kritická infrastruktura, která vždycky byla kritickou infrastruktura, ať už je to jídlo, voda, elektřina a tak dále, světlo v minulosti, v současné době, čili musíme chránit tuto kritickou infrastrukturu maximálně možným způsobem před 400 lety. Ano, prostě jsme například museli, eh, armáda by zabránila tomu, aby nedošlo ke kontaminaci eh, vody před deseti lety, bychom například zabránili letadlu, aby to bombardovalo a dnes bychom museli se bránit elektronicky a skutečně opravdu společně a musela by to být hloubková obrana, jinak to prostě nebude fungovat. Drony. Naše závislost eh, v oblasti té mm, prostor samozřejmě je absolutní, drony potřebují eh, vzdušný prostor a my samozřejmě musíme udělat vše pro to, aby jsme do toho zakomponovali ten kyberprvek. Pokud chceme samozřejmě kontrolovat drony, musíme mít obranu, Kde spolu mohou to být mikro drony, opravdu miniaturní. Naše děti, vnoučata si hrají například opravdu po Vánoci s takovými letadelky miniaturními a ovšem Chceme-li je kontrolovat, musíme samozřejmě elektronické prostředky k tomu mít. A pokud je o náš vztah s talinským střediskem výjimečnosti, excelence, No, toto je, no já, já tomu říkám Center of Excellence v Není to to Centrum Excellence, je to opravdu talinské, teda toto centrum, které teda je akreditováno na tento, to je moje oblíbené téma. Velice je důležité eh, se podívat na eh, Eh, to, že bez ohledu na problémy, které zde máme, můžeme s nimi úzce spolupracovat, sdílet osvědčenou praxi, všechny informace a to je pro nás všechny opravdu kvalitní. Musíme, musíme na tom spolupracovat. Všichni jsme na jedné lodi a právě s tímto talentským centrem to děláme. Některé kurzy například jsou kvalitnější právě díky tomu, že, se sdíl, že sdílíme informace. A snažíme samozřejmě se ji rozšířit. Například máme takovou rozvojovou kampaň mm, úrovňovou, je to mezinárodní kampaň, která by mohla zlepšit kapacity ve vojenské oblasti. Právě například jednou z těchto oblastí je kyberprostor. A sdíle například, eh, například informace i zeměmi mimo EU, mimo NATO a které mají úplně jinou filozofii v této oblasti. Chceme-li mít opravdu solidní porozumění toho, proti čemu bojujeme, tak musíme pochopit skutečně celosvětově tu filozofii, protože ať učelím jakékoliv eh, riziku v oblasti kyberprostoru, tak ten pachatel může právě přicházet z té země nebo z takového místa, o které jsme nikdy předtím nikdy neuvažovali. Všechno je to ovšem samozřejmě o lidech a Obrana z tohoto hlediska může probíhat různými způsoby. Jednou z možností kolegové jistě to potvrdí nejenom to školení našich lidí, ale zároveň se podívat eh, do minulosti, mít forenzní možnosti, které do toho zabudujeme. Samozřejmě, že my eh, se musíme, musíme být schopni bojovat proti útoku, ovšem samozřejmě musíme mít možnost i forenzního, forenzní analýzy, podívat se na to, podívat se, vysledovat celý ten trest do minulosti, aby teda jsme nemohli, aby jsme, teda, aby eh, jsme skutečně na základě mezinárodní a národní spolupráce, externí, interní, na všech úrovních proti tomu bojovali, protože to je podle mého názoru nejdůležitější. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Pánové, Ráda bych vám poděkovala za toto nesmírně komplexní téma, za vaše prezentace, za odpovědi na otázky našich členů našeho podvýboru. Jsem si jistá, že budeme pokračovat v této rozpravě o kyberbezpečnosti v brzké budoucnosti, protože je to téma, které se stává skutečně naléhavým, nesmírně důležitým a musíme se mu často pravidelně věnoval. Ještě jednou děkuji za to, že jste mezi nás přišli na zasedání našeho podvýboru SED a těšíme se příště. Prosím, milí kolegové, kolegyně, abyste zůstali na svých místech. Okamžitě zahájíme druhou část našeho programu, to je zpráva pana Pašku. Prosím. Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, posaďte se prosím. Prosím, posaďte se, abychom mohli i hned začít s dalším bodem. Jedná se o první výměnu názoru o zprávě, kterou předložil pan eh, Mircea Pasku. Jejím tématem je strategická vojenská situace v oblasti Černého moře. po nezákonné anexi Krymu Ruskem, Ruskou federací. Pane Pasku, máte slovo. Děkuji. Připomínáme si rok od doby, kdy se to stalo, Někteří to oslavují, my si to připomínáme. Pokud si přečtete dnešní den, nebo včerejší deník Washington Post, tak vidíte pana Putina ve filmu, kdy říká, jak tedy jako velký velitel se postaral o tuto vojenskou akci a nakonec poprvé uznává, že e, malí zelení mužíci byli příslušníci ruských spravodajských služeb, což e, nás všechny překvapuje, protože jsme nikdy neočekávali, že to tak e, bude s ohledem na, tu, na ten postup ruských orgánů, na ten rázný postup ruských orgánů. Pokud se tedy podíváte na severní a jižní část eh, na to, co se tedy děje v Evropě, tak zjistíme, že na severu, na severním okraji v pobaltských zemích, tak je tedy, že je tu obava, jsou tu obavy, protože to jsou země, které tedy byly součástí Sovětského svazu a Nikdo si nemůže být jist, kdy tato rekonkvista eh, ruské, Rusu, kde se zastaví. Pokud se ale podíváte na jižní okraj Evropy, tak zjistíte, že došlo k velké strategické změně v důsledku nelegální anexe Krymu. Tady se odehrálo něco naprosto konkrétního, protože tato oblast byla začleněna do Ruské federace a má tedy stejný právní statut jako Kaliningrad například. A já se domnívám, že získání celého poloostrova ne pouze takové části jako Savastopol a e, další části, které využívali i předtím. Umožnilo Rusku to, že v podstatě vytvořilo nový e, Kaliningrad na jihu s dvěma detašovanými místy, to znamená, že e, mají jedno detašované pracoviště na severu a jedno v Černém moři. Ty Věci zatím nejsou u konce, protože Rusko se na jedné straně eh, tedy snaží, nebo alespoň do druhé minské dohody snažilo eh, postupovat eh, proti Krymu, vytvořit tady koridor a ovládat tuto, toto území. Mariupol je tedy klíčovým městem v této snaze a kromě toho je tu další koridor eh, z Krymu směrem k eh, Zadněstří a ekvivalentem Mariupolu je tady Odessa. Oděsa. To vyzkoušeli, abych tak řekl, ale ne do podobné míry jako v Mariupoli, jako v, v případě vojenských operací v Mariupolu. K čemu tady v podstatě došlo během jednoho jediného roku? K čemu došlo na Krymu? Máme tu mnoho námořních základen, máme tu ruskou černomorskou flotu, flotilu, máme tu dva nebo tři e, přístavy. E, snažili se tedy e, bránit oblast. Kromě toho tu byly nějaké střely krátkého dosahu a e, Navíc tu máme malou obranou jednotku, jediné eh, námořní, jediná námořní eh, jednotka, jediná brigáda a během jednoho roku se ty věci zásadně změnily. Například v tuto chvíli je tu v eh, tu funguje 6 až 9 letišť. Eh, dříve to byly tři, kromě toho tu jsou dvě brigády místo jedné a pokud tedy eh, vezmete v potaz možné dodávky Mistral, tak Rusko může tady nabídnout sílu, díky níž by tady mohlo být v této oblasti významným způsobem přítomno. Kromě toho je tu tedy letectvo, díky němuž by se eh, rozsah akceschopnosti Ruska mohlo, mohl významně rozšířit. Mohlo by se to tedy dotýkat až eh, vodstva, které, nebo eh, oblastí, které eh, spadají do, pod Bulharsko, Rumunsko, až k Štrasburku, Švýcarsku, plus Balkán, plus střední Blízký východ, ať už se podíváte jakýmkoliv směrem, to letectvo může vyvinout takovýto rozsah. Já si myslím, že tedy to strategické letectvo není umístěno na Krymu, protože v podstatě nezískáte mnoho, mm, když tedy přesunete letiště o 100 kilometrů na západ. Nicméně se domnívám, že z hlediska modernizace černomorské flotily, a tady je tedy program, který je v té zprávě eh, popsán, to znamená eh, šest nových frigát, šest nových podorek a nový systém eh, protiraketové obrany to tedy rozšířilo ruské možnosti a v podstatě to nyní eh, pokrývá jakoukoliv loď, která se dostane do Černého moře. V tuto chvíli už je možno tedy jakoukoliv eh, loď eh, zasáhnout. Takovýto systém je tedy možno umístit na loď a okamžitě tedy zjistíte potenciál takového dosahu. Kromě toho eh, je to tedy tak, že eh, vládají tedy tři čtvrtiny tohoto prostoru. Turecko v tomto ohledu nemá srovnatelné možnosti. Já si myslím, že Vojenská rovnováha v této oblasti se tedy zásadním způsobem změnila ve prospěch Ruska, byť si tedy na to uchovává zásadní na, na, nadvládu, svrchovanost, pokud tedy m, mm, vezmeme v potaz i další oblasti eh, v rámci Černého moře. Opatření, které na to přijalo, to znamená uklidnění, ujištění, výcvik, cvičení eh, jednotek, Nejsou to rozsáhlé jednotky. E, v tuto chvíli tedy dochází e, k nějakému cvičení tanků v Rumunsku. Kromě toho bylo cvičení námořní, některá námoř, e, cvičení na moři. To je tedy naše reakce na to, čemu v oblasti Černého moře došlo. Paní Fatiga a další kolegové byli v Rize a my jsme tedy diskutovali o hybridní vedení války, o hybridní válce. To je v podstatě to, co Rusko s velkým úspěchem aplikuje nebo aplikovalo do května loňského roku s ohledem na Ukrajinu, s ohledem na Krym. Já si myslím, že všechny tyto skutečnosti musíme vzít v potaz. Domnívám se, že pokud tady hovoříme o deeskalaci, tak deeskalace je určitě dobrá, nicméně naprosto to závisí na tom, co Rusko bude ochotno učinit, jestli tedy bude implementovat eh, dohodu Minsk 2, jestli tedy bude i nadále eh, pronikat na Ukrajinu nebo ne. Já si tedy myslím, že to naprosto závisí eh, na ukrajinské otázce. A kromě toho se domnívám, že je tady naprosto nezbytná jedna věc právě v tuto chvíli. Byť tedy bereme v potaz deeskalaci, Samozřejmě, že bychom se i nadále měli ze strategického hlediska snažit o to sklidnění a obnovení důvěry, protože je tedy velmi těžké e, věřit e, ruskému vedení za těchto okolností. Došlo tedy k určitým dezinformacím. Všichni víte, o co jde. Oni říkají, že e, to nebyli oni, říkají, že všechno e, začal západ a tak dále a tak dále. To znamená, že ruská propaganda pokračuje ve své práci a myslím si, že i to bychom měli vzít v potaz. Tolik jsem tomu tedy chtěl říci a samozřejmě, že se velmi těším na to, co mi k tomu řeknou kolegové. Oh. Mhm. Okay, now I should... Dobře. Takže nyní bych poprosila stínové zpravodaje. Pan Galer vystoupí za pana Landsbergise. Ano? Je tomu tak? Výborně, dávám vám slovo. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně, a děkuji zároveň panu Paskovi za jeho zprávu. Já zde prezentuji, protože Gabrielus Landsbergis bohužel nemůže dneska být na našem zasedání, takže mě požádal, abych to zde přednesl. Já to tak budu trošku parafrázovat. Čili on souhlasí s podporou návrhu tak jak jste ho prezentoval, je to skutečně dramatická změna v oblasti bezpečnostní reality, v oblasti Černého moře, právě v důsledku ruské agrese na Ukrajině. A že skutečně tento návrh dobře popisuje, ráje to, protože Rusko se rozhodlo alternovat strategickou situaci v Černém moři aniž by teda došlo k nějaké provokaci z druhé strany a porušili mnoho mezinárodních dohod v této oblasti. Pan kolega Landsbergis, pokud jde o Gruzii, hovoří, my jsme tam vlastně viděli takový ten snus tlačítko, které jsme využili tak na Ukrajině a v této situaci. Především v oblasti Černého moře by to měl být budíček pro nás že toto riziko je skutečně na našem Prahu, podporuje to, že pana zpravodaje v tom, že bychom měli reagovat na straně EU na výzvy, které představuje Rusko, především samozřejmě úzká spolupráce s NATO a ostatními transatlantickými spojenci. Zároveň samozřejmě možnost ostračovací určitých nástrojů, které máme k dispozici. Rusko musí vidět jasně, že je potřeba Minskou dohodu implementovat plně, pokud ne, tak sankce budou navýšeny a to včetně sankcí, pokud Krym nevrátí zpět. Jednota v tomto ohledu je zásadní podmínkou pro účinnost naší reakce. Všechny členské státy se musí zavázat k těmto dohodnutým sankcím. Jakákoliv spolupráce s Ruskem v oblasti obrany je v současné době vyloučena, pokud nestáhnou vojenskou přítomnost eh, z této oblasti, vojenskou přítomnost celé této oblasti a opětovně nedojde k tomu, aby došlo ke kontrole společných hranic a aby umožnili Ukrajině kontrolu samozřejmě těchto společných hranic. My nemáme omez, nějaká formální omezení, pokud jde o vojenskou spolupráci s Ukrajinou, a to bychom měli říct si jasně. To znamená, že je na rozhodnutí a úvaze každého členského státu, do jaké míry budou vojensky spolupracovat s Ukrajinou. Paralelně hovoří kolega to, že EU musí posílit naši vlastní odolnost a zároveň vytvořit určité nouzové plány, protože naše strategie v této oblasti již je zastarala a především i teda s ohledem na oblast Černého moře a posílit oblast společné bezpečnostní a obrané politiky v rámci sousedství EU je na čase vytvořit konkrétní opatření a mít dostatečné finanční zdroje, které by reagovaly na výzvy, například eh, právě v této oblasti pro EU a partnery v oblasti celého Černého moře. Od okamžiku, kdy je Putin u moci, eh, Rusko využívá čím dále, tím více tento přístup sovětské velmoci a samozřejmě že se snaží svou ofenzivní strategii využívat ve svém sousedství v oblasti vojenské i nevojenské a nejenom teda ve svém sousedství nejde pouze o Ukrajinu, jde o samozřejmě agresivní autoritářský režim, tuto hrozbu vůči našim hodnotám a samozřejmě, že to má eh, představuje hrozbu pro všechny demokracie, které chtějí stabilitu a míra. my bychom měli reagovat na tyto výzvy. Čili to je prohlášení mého kolegy, pana Landsbergise. tím bych aspoň prozatím ukončil své vystoupení. Děkujeme, pane Galere. Pane Marek Jurek má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Především, jestli dovolíte, rád bych poděkoval autorovi této zprávy a poblahu mu. Tento text je skutečně velice kvalitním základem naší další práce a rád bych poděkoval za iniciativu, které se ujal kolega. Často si klademe otázky, kde jsou hranice mezi tím, jak analyzujeme realitu, jak to vypadá v různých studiích a zároveň samozřejmě, jak to vypadá, pokud jde o politické akce. Například na straně Evropského parlamentu se politici my samozřejmě musíme reagovat na všechny události, reagovat na to aktivně a právě proto si myslím, že tato zpráva je nesmírně důležitá, kvalitní, jestli dovolíte. Některé záležitosti, které osobně považuji za nejdůležitější. Ve zprávě se o tom hovoří a poté dovolte ještě několik záležitostí, které podle mého názoru by měly trošku rozšířené. První věc. Konstatování toho, že anexe Krymu změní strategickou situaci v oblasti Černého moře. To si myslím, že sebou nese určitou dynamiku, protože to znamená, že musíme provést adekvátní změny i v rámci naší politiky, deeskalovat eh, i prostřednictvím Minského dohovoru situaci v Donbase například. Ovšem, pokud jde o radikální změnu ruské politiky vůči Krymu, my jsme věřili to, že v podstatě to, že Černomorská flotila je zde v Sevastopolu, že to je pouze dočasná záležitost, mm, dvoustraná dohoda. Ovšem nyní vidíme brutální agresi a toto všechno musí změnit naši politiku a právě proto jsem velice rád, že jste se o tom zmínil. Druhá věc, velice důležitá, vše to, co se týká posílení, posílení podpory, posílení podpory například všech eh, zemí tohoto regionu, nejenom členů NATO, ale například i pro mm, Rumunsko. Ano, samozřejmě, to je velice důležité, protože pokud budeme reagovat eh, z Evropského, mm, na straně Evropského parlamentu tím, že v Newport například eh, budeme mít právě možnosti které by nám umožnily eh, diplomatické, politické aktivity propojit, obranné eh, činnosti na, strany, na straně NATO, protože většina našich zemí, našich eh, členských států jsou země, které jsou nějakým způsobem propojené a spolupracují s NATO. Další záležitost, nesmírně důležitá, je humanitární situace Tatarů na Krymu. To je další zásadní oblast. Dále je to ukrajinská menšina, tatarská menšina. Je zde ovšem několik ještě prvků, které podle mého názoru v tom dalším období bychom měli trošku rozšířit nebo prohloubit. První věc. Širší kontext evropský, globální. Nesmíme zapomínat na to, že Rusko v podstatě, ano, vidíme ten konflikt, který přetrvává v oblasti Černého moře a Rusko vlastně využívá v podstatě tuto záležitost je k určitému manifestování jejich schopnosti v oblasti nukleárních zbraní, to, že vlastně hrozí někdy, že by mohli zneužít tyto zbraně vůči zemi, která nemá takové zbraně. To je důležité zmínit, protože mám, jsou, ano, jsou takové země i v Evropské unii, které nemají takové zbraně k dispozici a mohly by být cílem útoku ze strany Ruska. Druhá záležitost podle mého názoru bychom se měli mnohem rozsáhlejším způsobem věnovat Gruzii v této zprávě. To je nesmírně důležitá problematika. Nejenom, abychom neustále připomínali to, jakým způsobem Rusové posílili svou přítomnost v Abcházii, vlastně ta, to, tu anexi, kterou tam provedli, ale zároveň, že vnímáme Gruzii jako našeho partnera, protože nej, efektivnější v podstatě naší reakci ne na Donbaský konflikt, ale na anexi Krymu, by bylo to, aby například Gruzie vstoupila co nejrychleji do NATO. Když se podíváme právě s ohledem na takové situace, které jsme viděli na Krymu reálné aktivity v této oblasti, to znamená uspíšit eh, nějakým způsobem přiblížení Gruzie do atlantických struktur. To si myslím, že by mohlo být nejjasnější takovým prvkem a mohlo by to odradit Rusy od různých eh, strategických kroků v tomto regionu. Třetí záležitost, to je věc, o které před chvíličkou pan kolega Galer rovněž hovořil na základě stanoviska pana kolegy Landsbergise. To znamená, Ukrajina, pomoc vojenská této zemi a já si myslím, že bychom měli hovořit o tom, že Ukrajina prostě, že tam neplatí žádné embargo a naše pomoc, pokud je o obrané možnosti Ukrajiny, by mohla být skutečným prvkem, který by mohl reálně zabránit konkrétním krokům ze strany Ruska proti Ukrajině. Zásadní podle mě je rovněž to, aby jsme v tomto dokumentu hovořili o tom, ehm, například pokud jde o země, já to nebudu zde jmenovat, je to taková citlivá záležitost všem země, které chtějí prodat Rusku právě například ty letecké e, lodě a e, bez ohledu na to, jak se bude dále vyvíjet situace. Toto jsou e, záležitosti, od kterých by měli ustoupit naši partneři, to je jasné. Energetická bezpečnost to je další věc, Nabuko projekt. To, že se rezignovalo z tohoto projektu, to je podle mého názoru skutečně jednu z nejzávažnějších záležitostí, pokud jde o solidaritu evropského charakteru a o posílení energetické bezpečnosti středoevropských zemí. To je projekt, měli bychom hovořit o možné aktualizaci tohoto projektu, jde o samotnou existenci tohoto projektu, zmínění tohoto projektu, to je rovněž zásadní a poslední věc. Měli bychom posílit zároveň i naši pozornost, kterou věnujeme Ukrajin, Ukrajincům, Tatarům na Krymu, tak aby zde byla nějaká mise mezinárodní, zda EU nebo eh, OSN nebo OBSE, prostě nějaká mise, která by monitorovala situaci těchto menšin na Krymu. Nesmíme zapomínat na to, že takové zmražené konflikty jsou často zneužívány pro destabilizaci demografického charakteru na okupovaném území. Čili to je z mé strany zatím vše. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme moc Děkujeme, pane kolego, a ráda bych vám ještě připomněla, že eh, v průběhu našeho dalšího setkání 24. No, března mezi nás právě přijdou zástupci ukrajinské a tatarské komunity, včetně pana Džamilema na, na Krymu. A nyní, jestli dovolíte, další stínový zpravodaj, pan Indre Teral, který je stínovým zpravodajem za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Já si myslím, že tato zpráva pana Pasku je velmi důležitá. A jsem eh, povinen k tomu přednést několik zelených, eh, tedy komentářů za eh, frakci zelených, protože někteří si tedy mohli myslet, že eh, určité formulace jsou eh, sporné, a že bychom tedy je měli zvážit, tak abychom eh, tedy vyslali správný signál. Tak abychom tedy nespůsobili přílišnou a nepřiměřenou reakci našich politických oponentů. Jak řekl pan Gáler, vojenská spolupráce je právě v tuto chvíli, eh, není tedy v tuto chvíli eh, v Rusku eh, zásadní otázkou, ale pojďme si vzpomenout na kauzu Mistral ve Francii v souvislosti s dalším použitím v souvislosti s, se společnou bezpečnostní obranou politikou. Hlavní problém tedy spočívá v tom, že pokud hovoříme o společné bezpečnostní a obrané politice, tak naše frakce se domnívá, že nejde o obranu území, že jde o něco jiného. A pokud hovoříme o NATO, tak bychom měli mít na paměti, že nejsme tedy parlamentním schromážděním na to, abychom mohli přijímat takovéto rozhodnutí. A kromě toho mám čl- problém se článkem 18, který hovoří o tom, že ukrajinská vláda by měla využít všechno, všechny prostředky, které má k dispozici proto, aby tedy vyšetřila, odsoudila eh, válečné zločiny, které byly provedeny na jejím území. Já si myslím, že bude mít problém vyšetřit a odsoudit válečné zločiny, které byly provedeny eh, na území Krymu, protože není pod jejím, její kontrolou. To znamená, že bychom tedy měli vyjasnit, co se tím vlastně myslí. E, kromě toho bych chtěl tedy ocenit pana zpravodaje za to, že se chopil takto důležité otázky e, na posledním plenárním zasedání e, ve Štrasburku jsme přijali umírněné usnesení k vraždě pana Němcova a reakce z Moskvy byla taková, že nás nazvali skupinkou hysteriku. To znamená, že to tedy můžeme očekávat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Kelam. Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu kolegovi, protože jeho zpráva je skvělá a velmi aktuální. Pro nás, pro všechny je to příležitost tak, abychom eh, pochopili, co vlastně anexe Krymu skutečně znamená pro nás, pro všechny, ne pouze pro Ukrajinu nebo pro země, které sousedí s Černým mořem, protože to nedochází ke změně pouze z eh, právního politického hlediska. Eh, ta skutečná změna je naše praktická bezpečnostní situace, jak už jsem řekl, týká se to nás všech. Jak jste řekl, Krym se stal základnou pro další vojenskou expanzi Ruska. Je, možné, ne, je to možné ne pouze pravděpodobné a pokud vezmeme v potaz, že jsme mnoho let zanedbávali skutečnost, že v ruské vojenské síly a Černomorská flotila byly modernizovány a rozšiřovány, tak se musíme zabývat právě těmto, těmito věcmi. Pan kolega Tarant eh, právě zmínil přetrvávající problém dodávek eh, válečných lodí Mistral. Francouzská vláda to doposud nepopřela, to znamená, že se domnívám, že toto rozhodnutí bude naprosto klíčové pro naši jednotu a také pro naši důvěryhodnost tváří v tvář těmto úkolům. Zaznělo tu, že Kaliningrad je v podstatě taková další ruská základna, Strasburg by nyní eh, mohl být tedy zasažen eh, střelami z Krymu i z Kaliningradu. A proto naprosto souhlasím s tou myšlenkou, že potřebujeme lepší spolupráci, praktickou spolupráci s jednotkami NATO a s jednotkami Spojených států. A důležitý prvek při udržování rovnováhy a při snaze o e, stabilitu, rovnováhu e, oblasti Černého moře. To je tedy e, využití možností NATO. Tady říkám, já tady říkám ano, souhlasím s tím, že musíme se snažit o dlouhodobé zlepšování vztahu s Ruskem, ale jak jste tedy řekl, z krátkodobého, střednědobého hlediska musíme změnit náš přístup a musíme se soustředit na tyto konkrétní nové úkoly. Netýká se to pouze zemí v oblasti Černého moře, týká se to nás všech. Děkuji a nyní má slovo paní Ana Gomez. Děkuji. Ráda bych poděkovala panu kolegovi Pasku za velmi aktuální zprávu, kterou předložil. Zdůrazňuje tady úkoly, před kterými stojíme, a ráda bych se ho zeptala na jeho názor jak máme postupovat, protože na jednu stranu zdůrazňujete význam dohody Minsk 2, její význam pro deeskalaci konfliktu a možné eh, řešení, které by bylo politicky vyjednáno. Na druhé straně je to tak, že víme, že dohoda, Minsk, eh, do, Minská dohoda 2 se týká Donbasu, ne Krymu a otázka zní, jestli to tedy eh, takto bude fungovat. jaká je tedy alternativa. námořní a nejen námořní svrchovanost této oblasti je důležitá, ale musíme se podívat i na ta alternativní řešení. A kromě toho se pojďme podívat na situaci eh, konkrétních lidí. Byli tedy zmíněni krymští Tataři, ale eh, jde i o ostatní obyvatele Krymu, ne jen Tatary. Novináři o tom píší mnoho zpráv a je zajímavé, že mnoho lidí netatarského původu eh, je spokojeno se situací na Krymu. Říkají, že si vybrali mezi dvěma zly, že si museli vybrat mezi dvěma zly, nejsou úplně spokojeni a neříkám, že se situace zlepší. Naopak to znamená, že se ptám, jestli máme vyčkávat, jak se věci vyvinou, anebo jestli máme být proaktivní. Určitě tedy není eh, potřeba, abychom přišli s nějakou podobnou hybridní válkou, ale myslím si, že nejdůležitější věc v této situaci, které v tuto chvíli na Ukrajině čelíme, je to, abychom si uvědomili, jak se na to dívají lidé, jestli děláme něco pro obyvatele Krymu. Neměla by Evropská unie mít Eh, nějakou strategii, díky níž by obyvatelé Krymu si uvědomili, eh, co, eh, jak, jak by tady jejich situace mohla vypadat. Děkuji. Děkuji a nyní pan Charles Tano. Uh, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se vidím takový velice zajímavý článek. Ano, dneska například ve Financial Times jsem si to přečetl. Hovorí se tam o tom, že v podstatě i inflace v oblasti asi 38% v potravinách a v podstatě žádný supermarket tam nefunguje, jsou tam spoždění, pokud jde o dodávky, protože se nemohou dostat po mm, souši a tak dále. Pokud teda je to pravda, tak znamená, že i Putin je pod obrovským tlakem politicky politicky, aby skutečně i vojensky nějakým způsobem posoušit a v podstatě vytvořil určitý koridor, protože zdá se, že civilní obyvatelstvo nemůže být na základě, nebo teda kvůli té blokádě Ukrajiny zásobováno například právě eh, u těch námořních Eh, možností. Včera například eh, Putin pro ruská média řekl, že samozřejmě, mm, samozřejmě jeho zbraně atomové jsou v režimu standby a řekl, že jde o ruské teritorium, ruské území a že rusové jsou ohroženi a že on by v podstatě případě potřeby opravdu šel touto konfrontaci, čili opravdu je to takový sovětský styl studené války, podobně jako Brežněv, ten, eh, protože Putin skutečně je obrovskou hrozbou, například těch deset dní, kdy se neobjevil eh, Brežněv, to si pamatujete, a nyní vlastně Putin je nesmírně nebezpečný, protože hovoří o atomové válce a je skutečně, hm, hovoří o tom, že je, je zde hrozba pro ruské obyvatelstvo, i když více než 40 v podstatě nejsou rusové, včetně Ukrajinců, kteří v podstatě jsou jasně mm, vidíme pro následování tatarská menšina obrovský problém, pokud jde o nedržování lidských práv, to je další věc. A myslím si, že jeden z obrovských problémů, ano, ve své zprávě, pokud jde o roli Turecka pod bodem G, to opravdu tam jste velice mírný. Turecko projevuje obrovskou solidaritu s Azerbajdžánem, pokud jde o jejich lidi, kteří v Národním Karabachu trpěli. Ovšem s Tatary neprojevují žádnou solidaritu a Tatarové byli opravdu vražděni pod Mm, mm, tureckým impériem celá staletí, tam žádná solidarita nebyla a Putin a Erdogan tam došlo k raprošema, pokud jde o takový kvázi diktátorský vůbec režim. To bych teda mohl mm, skutečně upřímně říct, si měli bychom jim to připomenout. Jedna záležitost, kterou jsem rovněž dneska ve Financial Times si přečetl, Ševčovič, pan náš komisář a Festegar, který komisařka pro hospodářskou soutěž, odložili vyšetřování Gazpromu v důsledku ukrajinské krize, anexi Krymu a že opětovně otevřou tuto záležitost. To bychom měli zmínit jako velice pozbudivou záležitost, protože Gazprom tam samozřejmě by kvůli diskriminační politice a tomu oceňování plynu s přátelným zemím, diskriminace vůči pobaltí a tak dále. Tam možná dojde k určitým penalizacím. Čili ano, to jsou demokratické záležitosti, ekonomické zbraně, které bychom mohli využít proti Rusku, tak aby Rusko prostě již nemohlo neustále unikat spravedlnosti, tak jak jsme to viděli příliš dlouho, jak si, jakým způsobem se to dělo, čili o tom bychom se měli zmínit. A pan Tune, eh, eh, mm, kolega Tunel hovořil o Kaliningradu, ano, sankce samozřejmě že například ten eh, režim rapidního transitu, rychlého transitu, které jsme Rusku umožnili před několika eh, lety, to znamená jakékoliv víza, kontroly u těch rychlovlaků a tak dále, tak možná bychom z Kaliningradu měli ustoupit z těchto záležitostí, pokud jde o ty okol, okolní země jako součást sankcí. A G, ještě poslední věc. Skutečně velice přátelsky hovoříte o Daeši ve vztahu s Tureckem. Uh, Eh, všechny důkazy, které zde mám například když osvobodili v severní Syrii, v Kobany, to jejich posvátné místo, eh, v podstatě tam došlo k určitému příměři. Daesh vůbec nezautočilo, nevydalo ani jeden výstřel, když tam došlo v podstatě odstranění pozůstatku eh, toho významného představitele středověku Turecka, čili možná, například to, že 20 jejich diplomatů bylo uneseno, možná eh, došlo k určité dohodě s v tomto ohledu, ovšem Turecko, mm, Erdogan podle mě nepovažuje Daesh za nějakého eh, zásadního nepřítele, možná bychom se ale spoň v rámci pozměňovacího návrhu mohli na to podívat, trošku přísněji vystupovat vůči Putinovi, který jak hovořím, hrozí nukleární válkou a skutečně tímto hrozí Kijevu, protože u uvádí, že jde o, ochrany zájmu Ruska. Děkujeme, pane Tanoku. A nyní pan Bronzolica má slovo. Děkuji. Nejprve bych rád poděkoval, paní předsedkyně, a poděkoval zpravodaji. Je to skutečně nesmírně komplexní zpráva kterou jsem si rád přečetl. Jestli dovolíte, dámy a pánové, pouze několik slov k oblasti Černého moře. Podíváme-li se na Krymský polostrov, to je tak asi taková velikost podobně jako Belgie, trošku menší. V podstatě země, která kontroluje Krym, kontroluje Černé moři, moře, čili ta strategická rovnováha ovšem podle mě neexistuje v Černém moři. Poté, co Rusko anektovalo tuto oblast a v podstatě tam posiluje vojenskou přítomnost. Víte i, že ty Iskendery, tyto rakety středního doletu jsou tam k dispozici, jsou tam přítomny, které mohou vlastně nést atomové hlavice. Dámy a pánové, když se podíváme na situaci na východní Ukrajině, já skutečně si myslím, že je to pouze taková kratičká přestávka. Rusko se nezastaví, kontrolují východní Ukrajiny, jižní Ukrajinu, Krym. Jsou přítomní i v západní Ukrajině, v Podněstří. Čili Ukrajina je v podstatě jaksi obklíčena a my už jsme se o tom zmínili u mnoha příležitostí Rusko má zájem o to, aby vlastně zabralo tím či jiným způsobem celou Ukrajinu. Reakce, podle mého názoru, Evropské unie, pokud jde o ruskou agresi, nebudu zde hovořit o separatistech na východní Ukrajině, to by neexistovalo bez pomoci Ruska. Ta naše reakce byla opravdu takovou velice měkkou reakcí na tuto, tuto ruskou reakci. A v podstatě v evropské historii v podstatě skutečně to je takový nejhorší. Například, když jsme viděli, jak zasáhlo Rusko ve střední východní Evropě, v Pobaltí, na jihu. V minulosti. Když diplomaticky vyjednáváte s, Rusko, s Ruskem, tak oni mají pocit, že jste v podstatě slabým partnerem, slabým soupeřem. Oni znají jenom sílu. Musíme je zastavit. Na západní Ukrajině. To, co je jinak to nebude pouze Ukrajina, ale některé naše státy by musely vlastně na východní hranicích Evropské unie bojovat na západní Ukrajině, co skutečně možná nám hrozí. Já nechci znít nějak apokalypticky. Ovšem zdá se, že je zde mnoho kolegů, kteří tento toto téma berou trošku na, řekněme, takovým mírným způsobem, v rukavičkách, navštěvují Moskvu, vytvoření pro stanovení různých ekonomických eh, dohod. To není společná bezpečnostní a obrana politika Evropské unie. Vůbec ne. Včera bylo oznámeno to, že Rusko provede vojenské cvičení vzdušných sil se Srbskem v září na rumunských hranicích. Včetně velké přítomnosti vzdušných sil a my bychom měli vyjádřit naše zneklidnění v tomto ohledu i v této zprávě, je to možné? Především pokud je o tento typ nové provokace poblíž zemí EU. Srbsko přece se chce stát členem Evropské unie. Měli bychom jim to připomenout a proto by měli dodržovat společnou bezpečnostní obranou politiku. My víme, že bohužel zatím v reále neexistuje tato společná politika, je to spíše na papíře a právě proto to pravděpodobně Rusko zneužívá. A jak reagovat na obavy, naše obavy ve vztahu k srbské vládě, vzhledem k tomuto novému vojenskému cvičení na srbském území. Srbské vzdušné síly jsou vyškoleny, vycvičeny, dodávky mají k dispozici z Ruska, jak víme. Dámy a pánové, bohužel ano, Evropská unie a západní země jsou v takové defenzivě. To je mi líto pokud jde o ty ruské provokace a vojenské kroky na Ukrajině i jinde, pokud jde o hybridní válku, kyberprostor, jiné provokace, včetně ruské dohody s politickými stranami z západní Evropy, včetně toho, že podporuje a subvencuje politické strany v evropských zemích, prostřednictvím různých kanálů. A to jsme si vyslechli na plenárce. Pan Putin má podporu různých europoslanců. Proto si myslím, že je na čase, dámy a pánové, abychom skutečně velice jasně přišli s naší silným postojem v tomto ohledu. Děkujeme, pane Francoli. Co říká paní předsedkyně? Pane Galere. A nyní teda vy sám byste chtěl vystoupit. Prosím, ano, děkuji. Takže několik nápadů, ještě návrhů. Ano, my jsme společně s Ruskem v které hraje určitou operační roli na Ukrajině. Asi nějaká zmínka o tom by tam rovněž měla zaznít a alespoň žádat, aby Rusko umožnilo přístup na celé území a proč ne na Krym? teď Rusko je rovněž součástí této mezinárodní organizace a proto by mělo samozřejmě spolupracovat otevřeně s touto organizací. To znamená, pokud OBZ nebo jakýkoliv orgán této organizace by se chtěl podívat přímo na místě na Krymu na stávající situaci, Rusko by to mělo povolit a my bychom to měli požadovat. Rada Evropy z, z určitého pohledu lidských práv by mohla požadovat přístup na Krym Rada Evropy pokrývá Krym, ať už náleží Ukrajině, jak my si to myslíme, nebo Rusku, tak jak si to představuje nebo myslí Rusko, jako jsou rovněž členem OBZ Rusko, tak prostě bychom měli požadovat, aby zástupci Rady Evropy mohli přímo na místě se podívat na situaci, což by mohlo zvýšit i transparentnost, pokud to nezvýší bezpečnost. A ještě mě napadlo, nevím, zda Rusko oficiálně deklarovalo budapešské prohlášení, budapešské referendum za neplatné. A ostatní signatáři Ukrajina, Spojené státy, Británie, aby v rámci tohoto budapešského memoranda nemohli požádat o schůzku a v podstatě projednat tuto věc jako určitou věc, která je trápí, obavu. Nevím, jestli tam bychom se tam mohli rovnou zmínit do budapešském memorandu a požádat ostatní signatáře, aby právě se zabývali otázkou teritoriální integrity Ukrajiny. Možná určitý odkaz, reference v tomto smyslu by byla dobrá. Děkujeme, říká paní předsedající. Nikdo jiný se nám nehlásil, takže poprosíme pana kolegu Paskua, aby odpověděl. Very much. Děkuji vám. Zazněla tu celou řadu vel, celá řada velmi dobrých návrhů, které nepochybně zohledním ve své zprávě. Mým problémem bylo omezení. Byl jsem omezen počtem slov, Eh, pokud tam dáte jednu věc, tak musíte vynechat věc jinou. To znamená, že je nepochybně eh, celá řada věcí, které bych chtěl rozšířit nebo ve kterých bych chtěl eh, být tedy podrobnější, ale musel jsem je tedy omezit nebo úplně přeskočit, ale z tohoto hlediska tedy budu mít přeci jen mm, manévrovací prostor. Budu se tedy více soustředit na jaderné zbraně. Bylo řečeno, že se tedy uvažovalo o zvýšené míře povědomí o těch a jaderných zbraní, Samozřejmě, že Rusko tedy má eh, nárok mít eh, jaderné zbraně na eh, Krymu, tak toto je formulováno a jsou k tomu jasná stanoviska, to znamená, že se této kapitole tedy budu věnovat a budu to formulovat jako novou kapitolu. Pokud jde o Tatary, tak o tom tedy e, hovořila Ana. Jde o to, abychom tedy nezapomněli na zbytek obyvatelstva, abychom nehovořili o, pouze o e, Tatarech, ale myslím si, že primárně jsou to Ukrajinci, jsou, je to jejich území. To znamená, že je otázka, eh, jestli to není boj za něco, za, eh, co oni tedy nesledují tak úplně, ale v každém případě musíme vzít v potaz i zbytek obyvatelstva. Pokud tedy správně chápu eh, argumenty Putina, tak je to tak, že eh, tedy říká, ano, dobře, my jsme tam poslali zpravodajce, nicméně bylo to pod tím finančním stropem 20 tisíc, což jsme tedy eh, schopni poslat eh, do Sevastopolu a tudíž jsme tedy eh, se pohybovali v legálním, v právním rámci a nebylo to nelegální. Samozřejmě, že je tady potřeba vzít v potaz i vůli obyvatelstva. Já jsem samozřejmě ten poslední, který by mohl tedy navazovat nebo narážet na další momenty historie, kdy se tedy eh, rozhodlo nějakým způsobem, využilo se to jinak, ale v každém případě toto tedy eh, Putin formuloval, měl pocit, že to byl legální postup a že náš postup legální není. Já samozřejmě chápu, že se musíme více soustředit na Gruzii, na to, co se tam stalo a co se tam také eh, bude dít do budoucna. Pokud se podíváte na tyto země, tak uvidíte, že v roce 2008 tedy Gruzinci požádali o akční plán, nestalo se tak, ale bylo jim eh, tedy slíbeno členství a následně Putin tedy eh, chtěl k tomu přistoupit strategicky a došlo ke strategické porážce. To znamená, že jsme se eh, tedy rozhodli, že fyzicky tedy znemožníme těmto zemím vstup do NATO. A pokud jde o naši reakci, tak e, jsme na to řekli, dobře, nejste členové NATO, to znamená, že vám nemůžeme pomoci. To je tedy e, právní a morální dilema, které se v tomto ohledu nabízí. Samozřejmě, že souhlasím s tím, že se musíme podívat i na otázku Gazpromu a na ekonomickou stránku věci, e, dostal jsem informace, že e, tady už e, Rusněv tady koupil e, zařízení pro výrobu skapalněného plynu poty. To znamená, že se musíme podívat na to, jak se situace vyvíjí v tomto ohledu. Daješ, ano. Jediný problém, který chci v této souvislosti zdůraznit, je to, že ať už tedy Turecko rozvíjí v tuto chvíli jakoukoliv politiku, tak stále je to klíčová země eh, v rámci boje proti Daješ. Ať už tedy, tedy využijeme celkový potenciál Turecka nebo ne, do té míry, do jaké míry nám tedy umožní ten potenciál využít, tak eh, je to tak. A to je tedy jiná otázka. Eh, já jsem to chtěl pouze zmínit a chtěl jsem tím tedy odkázat na skutečnost, že čelíme ve stř- eh, v černomorské oblasti dvěma hrozbám. Jednak tedy Daješ eh, na jihu prostřednictvím Turecka a kromě toho ta tradiční hrozba představovaná Ruskem, Krymem a Ukrajinou. Samozřejmě, že se obě hrozby tady projevují v jedné zeměpisné oblasti. Pan Tarant, eh, děkuji vám mnohokrát, pan Tarant tedy řekl, že se musíme zamyslet nad tím, jak to tedy bude eh, s vyšetřováním zločinů, které se neodehrály na území, které by eh, Ukrajina mohla kontrolovat, ale je to starý vtip s, rádiem Jerevan, kde se tedy posluchač zeptal eh, eh, ruských vědců, jaký je plat ruského dělníka a odpověď eh, zněla, proč tady zabijíte černé dělníky ve Spojených státech. To znamená, že já chci být naštvaný, a tak to je a ať uděláte cokoliv, tak eh, to, tomu tak bude. To je základní koncept. A poselství, které tady eh, vysíláme, je někdy takové, nenaštvěme Rusy, protože jinak se budou chodat, chovat agresivně a ošklivě. Omlouvám se, ale někdy to tak je a neděláme nic, v podstatě jen přihlížíme. To znamená, že to je tedy ta Eh, základní věc. Souhlasím s tím, že je tu problém, protože dohoda Minsk 2 se eh, tedy týká Donbasu, Lugansku a v tuto chvíli se netýká Krymu jako takového. To znamená, že tu jsou sankce, je tu neuznání, které tu tedy bude platit ještě dlouhou dobu, ale zároveň je to tak, že ruské jednotky tam i nadále budou a Rusko i nadále bude využívat Ukrajinu jako svoji vlastní zemi praktického hlediska to znamená, že v podstatě není na obzoru žádné řešení eh, pokud by tedy nedošlo k nějaké velmi zásadní rozhodující události. Samozřejmě, že vyloučeno to není, protože tady diskutujete eh, s vedením, které otevřeně eh, hovoří o jaderné hrozbě a samozřejmě, že to jsou věci, na které musíme také pomýšlet. Já vám tedy slibuji, že všechny tyto body vezmu v potaz a budu se je snažit do dokumentu zapracovat. Pokusil jsem se odpovědět alespoň na některé z otázek. Všem děkuji za návrhy a podněty a slibuji, že eh, se pokusím eh, sepsat co možná nejlepší zprávu. Děkuji. Dovolte mi, abych k tomu doplnila dva body. Za prvé, dohoda z Minsku 2 a Krym Pamatuji si, že kolem Majdanu se objevovalo mnoho eh, poznámek rusky hovořícího obyvatelstva v tom smyslu, že tedy nepřijali žádné zapojení Ruska na tomto území ano a poté, co tedy Janukovič se chopil moci, tak to tedy samozřejmě to v podstatě bylo první rozhodnutí, první věc, prodloužit dohodu o Sevastopolu a o ruské flotile. A druhá věc se týká Gruzie. Možná, že tady skutečně nastane vážný problém. Nevím, jak je to z e, poty, ale v každém případě by se to mělo rychle zamítnout. Já určitě vím, že po kolapsu bývalé vlády se stranou Alasania tak lidé, kteří náleželi k této straně eh, Alasania, byli tedy nahrazeny a jak pokud vím, tak náměstek ministr obrany, který zodpovídá za NATO, je ze strany Gunačace. To znamená, že to je tedy závažná věc, závažná obava, protože to znamená rozšíření sféry vlivu. Rád bych vám připomněla, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší 23. března ve 12 hodin a po druhé se tímto návrhem zprávy budeme zabývat 16. dubna. E, následně to tedy bude přijato v AFETu. Já vám děkuji pro dnešek za pozornost. Pokud jde o zítřek, tak bych ráda upozornila koordinátora, že máme v 9 hodin zasedání rozšířeného předsednictva. Samotné zasedání výboru začne v 10 hodin a budeme tedy pokračovat. Děkuji vám za pozornost.